Milí kolegové, než zahájím, dobrý den tedy, než zahájím, tak chci přivítat, chci přivítat nejprve skupinu SNCF z Nové Akvitánie a eh, zatleskáme jim, oni tady stráví s námi chvilku. Naši železničáři. Vítejte, vítejte na výboru pro e, dopravu a cestovní ruch. Vy jste klíčovým faktorem, především pokud jde o železniční legislativu. A náš výbor má vždy pro vás dveře otevřené a doufám, že se opět vrátíte. Druhá věc, kterou vám musím sdělit, e, a to s velkým politováním a s velkým smutkem, vám sděluji, kde je. Aha, že náš velký a milovaný Walter Goss, ano, milovaný, protože pracuje 24 hodin a dohlíží nad vším, co děláme. A dokonce mi posílá Whatsappy, aby mi řekl, paní Deli, pozor, nezapomeňte to a to. Tak on je skutečně bdělý a bdí nad naším výborem. Takže Valtře, dovolte, abych vás jmenovala křesním jménem, takže vám chci poděkovat za profesionalitu, protože Walter se zúčastnil 130 zasedání výboru TRAN a trpěl stejně jako my 70 eh, schůzí koordinátorů, to protrpěl všechno od roku 2012 až 2019. A musím vám říci, že neodcházíte, protože vy nastoupíte do výboru ITRE. Ano, no, to taky není špatné, ale nicméně my litujeme, že odcházíte jednou provždy a všichni určitě vám chceme vřele, vřele poděkovat a říci, že výbor pro dopravu je vlastně vaším vaší první instancí, tak my vás jen tak nevypustíme nenecháme, budeme sledovat vaši činnost a za výbor transport pro dopravu tedy vám musím poděkovat za veškerou práci, kterou jste odvedl a i za kolegy vám přeji hodně úspěchu a zatleskáme. Ano, takže vidím, že jste příliš dojatý vším tím. <laughs> A. Máme zde ale náhradníka, pana Klause Bayera. Takže ale laťka je příliš vysoko, jak jste viděl, určitě. Klaus, opět, pokud dovolíte, budu vám říkat Klausy. Už máte tady fanklub ve výboru pro dopravu. To jsem ani nevěděla, že tady máte fanklub, ale vítejte. A uvidíte, tady panuje velice profesionální atmosféra, někdy napětí, ale umíme to řešit. A v každém případě nyní budete pilotem eh, v letadle, i když to zrovna není ekologická doprava, my dáváme přednost vlakům. Vítejte na výboru pro dopravu a cestovní ruch. Alors nous allons commencer. Začneme s schůzí. Mm, návrh pořadu lze přijmout, pokud nejsou námitky 1, 2, 3. Nikdo na žádnou námitku nesnesl, takže nejsou. A na začátek chci přivítat dva nové členy sekretariátu TRAN. Ne, aha, to už, to už jsem udělala. Takže dobře. Ale taky máme zde paní Laurence Vatran. Vítejte eh, na našem výboru. Ona nastoupí do sekretariátu. Ona je ze sekretariátu ITRE. Vidíte, my si tady vyměňujeme pracovníky. A bude asistentkou našeho výboru. Vítejte i vy na půdě našeho výboru. Také samozřejmě i jí zatleskáme. Ale máme eh, další nové sice, ale i jeden odchod další. Já tady skutečně jsem z toho velice smutná. Musím vám říci, že Věra Žorževa, Georgeva je kde? Je nemocná. Ano, to asi protože byla tak smutná, že to nechtěla zažít, toto loučení. Ona byla naší asistentkou, která mm, vždycky se hodně angažovala a naslouchala nám, takže ona odchází v zájmu dobrého fungování výboru ITRE. Takže přejeme jí dobrý vítr do plachet a budeme s ní myšlenkami již od této chvíle. Děkuji. A teď přejdeme k tomu, čemu se říká hlasování, ale než přejdeme k hlasování samotnému, tak se dívám kolem, zdali tady máme dostatečný počet, abychom mohli hlasovat. Dobře, výborně, pane Barté. Máte karty? Vložte je, abychom se podívali na množství Můžete hlasovat, já nevím, zdali máte dobrou náladu nebo špatnou, nebo se můžete zdržet. Já... A no, Dominik Rike ve formě. Já taky ve formě, takže... Aha, nemáme tady příliš málo socialistů či příliš mnoho lidovců? Ne. Je to dobré. A začneme. Nejprve zpravodajem. Pan Radoš, pan Radoš, chce slovo před hlasováním? Pane Radoši, máte slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní předsedající. Deset eh, členských států podepsalo smlouvu s eh, Filipínskou republikou a podle těchto, eh, těchto dohod je na základě možnosti stažení povolení pro některé přepravce, které nejsou v držení toho členského státu byla, bylo toto učiněno a soud rozhodl, že tím je diskriminace, že jim došlo k diskriminaci proti EU e a ten, toto rozhodnutí, e, po tomto rozhodnutí e, soudu. Vstoupila komise do jednání s Filipínami, ta jednání byla uzavřena a došlo k eh, podpisu této dohody eh, loni v listopadu a rada vyzvala následně eh, parlament, aby udělal souhlas s touto smlouvou a já žádám výbor TRAN, aby podpořil tento souhlas. Děkuji, pane Radoši, budeme hlasovat o vaší zprávě o uzavření dohody mezi EU a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb. Zahajuji hlasování. Tout monde Všichni odhlasovali, končím hlasování. Quel excellent travail! No to byla vynikající práce. No, konsensus je konsensus, tak to vypadá. A já jsem vás neviděla, jak se máte. A nyní přejdeme k druhému hlasování. To se týká e, námitek proti směrnice 2010-40 EU. Jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů. Dám slovo našemu zpravodaji panu Riketovi. Máte slovo. Ano, já jsem spíš ten eh, namítající než ten zpravodaj. I hm, přes eh, to, že mám rád eh, naši hm, zpravodajku i zpravodaje, kteří podporují návrh, tak já vám vysvětlím, proč. Já si myslím, že bychom měli podat námitku. Ehm, já to většinou tak nedělám, ale myslím si to. Já myslím, že někteří z vás určitě vědí a znají fakt, že eh, tedy v podstatě jde o kontradiktorní, eh, rozporuplnou eh, kampaň. Jde o dvě odlišné technologie, které jedna se opírá o Wi-Fi a druhá o CNG. Jde o kam, informační osvětovou kampaň, která byla zahájena na základě této námitky ze strany lidí, kteří podporovali určitou tezi a těmi, kteří podporovali protitezi. A já vám hned musím říci, že já nepodporuji ani jednu z těchto technologií, ani to, že jednu proti druhé, nebo naopak. To není smysl mé námitky, kterou dnes navrhuji, abyste podpořili. My jsme v té kontradiktorní kampani slyšeli argumentaci, která byla proti tomu, že ta technologie by měla být dána k dispozici a um, že um, postavila se uh, pro uh, té možnosti volby ze strany uh, průmyslu kvůli bezpečnosti, kvůli výkonnosti Eh, pokud jde o eh, tu prostupnost eh, těchto systémů, že nejsou bezpečné a v podstatě to všechno zapadá do globální strategie digitálního rozvoje v EU. Takže zde byly, padly určité argumenty a protiargumenty a v podstatě v každé oblasti, o které se diskutovalo, tak tam byly argumenty i protiargumenty. A bylo to doloženo, třeba průmysl, mobility, digitální průmysl předložili své argumenty a potom další strany, včetně uživatelů, taky se vyjádřili. Zhruba řečeno. Takže když máme to kampaň tak obsáhlou a jsou tam různé argumenty, často přijatelné, lze s nimi souhlasit, tedy s argumenty obou stran, tak jsou pochybnosti. To znamená, že máme pochybnosti. A já osobně si myslím, že tyto argumenty je třeba vzít do úvahy, tedy obou stran argumenty, protože eh, tady mm, zatím vůbec není jasné, co by bylo vhodné udělat. Je to pořád nevyřešené. A takže v zásadě to se týká toho, zdali té či oné argumentaci dát přednost. To není jasné zatím. A chci zúraznit první věc je, že tato pochybnost Nicméně ta je všude přítomná a i většina těch aktorů má pochybnosti. První věc, tato pochybnost panuje i uvnitř komise. Jak víte, místo předseda pověřený digitální technologií v komisi napsal a řekl, že nesouhlasí s faktem, že tento eh, delegovaný akt dává volbu. Takže to už samo o sobě jak si ve mně začala hledat. A za druhé, nikdo si nezvolil tuto technologii, nikdo na světě. Ehm, buď jako Čína, ty si zvolili úplně opačnou technologii, nebo Jižní Korea a Japonsko to udělali stejně, a nebo, e, všich, nebo ostatní jako Spojené státy respektovali neutralitu volby. To znamená, nikdo ve světě nešel touto cestou. A Třetí moje poznámka je, jak víte, i navíc to, tato volba, to rozhodnutí by padlo eh, v takových zvláštních eh, podmínkách eh, tohoto funkčního období. My zde máme asi 30 členů, včetně náhradníků, ale víceméně bych řekl, mm, jak si mm, zatím, nejs, jak to vypadá, nejsme schopni Eh, postupovat dostatečně uvážlivě a rozumně. A navíc tato volba je v rozporu s principem neutrality technologie. To jsme vždycky hlásali všude. Proto mám za to, že asi bez toho aniž bych chtěl tady podporovat jednu technologii proti jiné a naopak, tak mám za to, že ty pochybnosti jsou více než průkazné a vážné. A za druhé, ve skutečnosti nemáme eh, žádné pádné argumenty, abychom si řekli, je to tak urgentní, že je třeba rozhodnout takto za těchto podmínek v tomto funkčním období. A to je důvod, proč mně se zdá rozumné vyjádřit naši pochybnost a k této roz, velké, k tomuto ve světle tohoto velkého rozhodnutí, jak si e, zatím e, e, zůstat za pozadu, tedy nevyjadřovat se, chovat se rezervovaně, protože to je rozhodnutí významné pro celou budoucnost. Takže já nejsem proto, abychom podpořili jednu či druhou technologii. Já jsem proto, abychom vyjádřili pochybnosti protože je zde řada otázek, nevyřešených otázek a zatím nikdo ve světě nešel touto cestou. Naopak, a připomínám, že teď v několik zemích 15 eh, eh, dní, 14 dní CNG se eh, tedy aplikuje. V Německu Wi-Fi zamítli, takže Tady prostě zatím jsou velké pochybnosti, všude se víceméně váhá. Proto chci, abychom byli opatrní, abychom řekli, ano, tato diskuze je patřičná, měla by probíhat, ale za jiných podmínek, v jiném prostoru, v jiném čase, s tím, že e, musí mít velké slovo digitální průmysl a s touto pochybností souhlasí i komise. To je důvod, proč chci, paní předsedkyně, abychom byli opatrní, obezřetní, abychom ještě zapřemýšleli a abychom teď předem se nezavázali k něčemu, co ne, že by bylo úplně nezvratné, ale abychom se nezavázali k určitému směřování do budoucna, co poté by mohlo být napadnuto. Neříkám napadnutelné, ale napadnuto. Takže proto, paní předsedkyně, předkládám tuto námitku. A ptám se, zdáli mám zde podporu alespoň sedmi kolegů, abychom mohli hlasovat jmenovitě. Já si myslím, že tady je třeba, abychom určitě se k tomuto rozhodnutí postavili, protože to bude téma, které se nám vrátí ještě v příštích letech. Takže, pane Riky, děkuji, aby všichni to pochopili. Náš zpravodaj námitky je pan Rike, ale zpravodajka k aktu je paní Meissner. A paní Meissnerová chtěla slovo? Ano. Tak máte slovo, paní Meissner. Ano, dobrá. Ono je to samozřejmě plně legitimní, když máme určitý postup, tak vůči němu vznést námitku. Dominik vysvětlil, proč on to takto činí. Jednu věc ale nezmínil. Norm, obvykle to bývá, tomu bývá tak, že máme dva měsíce. Teď to má, toho času tolik nemáme. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom to podali či vznesli dříve, ale ono to tehdy nebylo k dispozici. Já se ale domnívám, že pokud je někdo plně přesvědčen, že by něco mělo být napadeno, takže se to udělat musí, i když ty lhůty jsou jinak. Pak jste Dominiku rovněž zde popsal, že i pan komisař Anci byl původně skeptický ale tomu tak bylo, ale pak paní komisařka Bulcová e, o tom ho přesvědčila, že by se o tom mělo hovořit na půdě kolegia, ale on potom obrátil, protože většina komisařů souhlasí s tím, co navrhlo DG Move a že jim to takto vyhovuje. Já z pohledu většiny souhlasím, že pokud se zde projeví většina, že bychom touto cestou se vydat měli. Technologická neutralita, já s tím souhlasím, ale ehm, když se zároveň na toto koukáme, musíme se podívat na to, která ta technologie už je zrála a zatím tedy ta nejzrálejší po, poměrně je G5, ale ta ještě na té etapě není. My jsme hovořili s celou řadou firm a my jsme se jich tázali. Je možné to zavést, aby vše bylo kompatibilní? Odpověď zní, celá řada záležitostí se tím vyřešit dá, například car-to-car communication, ta auta mezi sebou budou schopny komunikovat a rovněž to může přispět k bezpečnosti bezpečnosti na ulici. Cokoliv nám pomůže předcházet nehodám, to vítáme tam se to jednoznačně tímto směrem ubírá. Já jsem se na to velice bedlivě podívala a komise nám podávala aktuálně informace, jak se to vyvíjí, jak to vypadá z pohledu nejnovějších technologií. To má komise i zaúkolováno vydávat zprávy a i přicházet s legislativou, která bude držet ruku na tepu. A ona k tomu takto přistupuje. Z mého pohledu tomu je tedy tak, že se zdá, že zde máme protichůdné národní zájmy. To já už jsem říkala naplno. V Německu například automobilky mm, či provozovatele hovoří o tom, že by se mělo vyčkat, protože G5 není na té úrovni, kterou by chtěli. Například jiné státy říkají, ano, pustíme se do toho. Jiní říkají, ano, ono to vypadá přesvědčivě. I já jsem se na to podívala, protože je mi jasné, že existují pochybnosti. Na druhé straně se myslí, myslím, že komise to propracovala natolik, že stojí za to se touto cestou pustit. Začněme tím, co je a potom, když uzral je G5, tak na ní přejdeme. Samozřejmě, že demokraticky můžeme připustit i názor, že je třeba vyčkat, ale to by trvalo při nejmenším rok, než by vznikla nová infrastruktura a to je čas ve smyslu um, zajištění bezpečnosti na ulici ztracený. A může docházet k nehodám, které bychom mohli, kterým bychom mohli předcházet. Já proto proto se domnívám, že bychom Dominikovu námitku měli zamítnout. Dominiku, hovořil jste o různých technologiích, že ani jedna není stoprocentní, ale na druhé straně přece tam jsou výhody, takže zamítnout ho. Ano. Pan Riké požádal o jmenovité hlasování, ale proto musíme mít 10 poslanců pro jmenovité hlasování. Takže budeme hlasovat eh, jmenovitě, zda-li chcete nebo ne, abychom poté hlasovali jmenovitě. Za hlasování souhlasíte s tím, a tedy hlasujete. Eh, všichni odhlasovali. Dobře, končím hlasování. Hmm, takže ano, více než 10, takže pane Riket, o vašem návrhu budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. J'ai un petit doute. Mám takové malé pochybnosti, takže končím hlasování. Mluvám se. Přijato. Donc les conséquences. Takže bylo to sice krátké, ale důsledky jsou takové, že takto to pošleme Evropské komisi. Ne, ne, na, do pléna, do pléna, příští týden na programu pléna, já se omlouvám, budeme mít opět na stole stejný návrh. Souhlasíte? Dobře, takže ta námitka musí být postoupena do pléna. A tím jsme, ještě než skončíme, prosím. Ne, to není naše poslední schůze. Takže příští schůze bude 11. dubna. Počítám s vámi, že přijdete. A tímto teď končíme.